Přátelé, začneme naše zasedání. Eh, máme již 10 minut spoždění, ale my chceme, byť je nás málo, dávat inteligentní, zajímavé otázky, když tady máme místo předsedu komise té, co přednese svá úvodní slova. Jak víte, tento bod je součástí strukturovaného dialogu a měli už jsme tady pana místopředsedu Dombrovského e, začátkem května a teď tady vítáme mm, pana místopředsedu Katajnena. Máte slovo, prosím, pěkně. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážení poslanci. Děkuji, že jste mě pozvali opětovně na zasedání vašeho výboru. Já se těším na vaše názory, nejenom na vaše otázky, ale rád si vyslechnu vaše názory na nejrůznější témata a priority. Rád bych úvodem řekl několik slov o procesu Bílé knihy. Co obvykle říkávám, vám, když se setkávám se zástupci členských států a zúčastněnými stranami, že je významné pochopit, že jakmile mm, Spojené království opustí Evropskou unii, nebudeme pokračovat tak, jako by se nic nestalo. Ne, jsme nuceni vytvořit novou EU27 a EU27 bude odlišná. My všichni víme, že za několik měsíců, bude to někdy na podzim, se budeme nacházet uprostřed procesu, kdy celá řada politických oblastí eh, se bude muset pohnout. Evropská měnová unie, sociální dimenze a obrana. To jsou ty tři sektory, kde můžeme očekávat návrhy přicházející ze členských států a politických skupin. Nacházíme se uprostřed té dynamiky tohoto procesu. A to je také povzbuzující, protože před několika lety jsme byli uprostřed existenční krizi, řekl bych dokonce v mnoha existenčních krizích. A lidé v institucích se snažili pracovat pro budoucnost Evropy a byli jsme spíše v takovém krizovém řízení, abychom zachránili co možná nejvíce. Někteří si možná mysleli, že toto je začátek konce integrace, ale zdá se, že tomu tak nebylo. Stejně tak vnější výzvy mají dopad na současnou situaci. Můj osobní dojem je, že zahraniční vnější výzvy eh, způsobují, že se více můžeme semknout, že se vytváří větší jednota, než se může teď jevit. A je třeba, abychom činili odpovědná rozhodnutí na základě víry v multilateralismus, v jednotný trh eh, kde máme společenství nejenom na společných zámech, ale především na společných hodnotách. Eh, ve světě musí existovat nějaká politická moc, na kterou se můžete spolehnout. A bylo povzbuzující eh, přijímat celou řadu delegací, i když jsem cestoval mimo Evropu že v mnoha částech světa, v Ázii, ale také v oblasti kolem Perského zálivu, v Jižní Americe, ti to chtějí prohloubit své styky s Evropou, protože sdílejí naše názory na to, jakým způsobem by se věci mohly řešit. Třeba, že máme občas eh, různé názory na určitá témata nebo jsou-li určité věci, kde se nezhodneme, máme jistě obdobný způsob, jak hledět na budoucnost. A proto jsem velice rád, že se teď pohybujeme z toho krizového řízení, z, té kriz, toho krizového období do perspektivního období, kdy hledíme vpřed. Proto je tak důležité hovořit o budoucnosti Evropy. Co od ní očekáváme? Musíme povzbuzovat naše občany, aby nám taky říkali, co očekávají oni nemusí znát rozdíly mezi jednotlivými institucemi, protože to může být někdy i kontroverzní. Ovšem hlavní věc je povzbudit členské státy, vlády a národní parlamenty, aby také velice upřímně řekli, co si slibují od budoucnosti Evropy. Očekávají více bezpečnosti, očekávají více sociální spravedlnosti, anebo co? Jistě si velice dobře uvědomu, ještě jistě víte, že jsme tady zveřejnili Bílou knihu a celou řadu dalších dokumentů zejména mm, například ten dokument o globalizaci, kde je zakotveno, jak komise nahlíží na globalizaci, jak bychom jí měli čelit. Jiný dokument, eh, který jsme vydali, se týkal sociálního rozměru globalizace a technologie. Transformují, mění náš život i rychlost života. A Tady eh, stojíme před eh, před tak problémy, které přináší také tyto technologie. Co se týče globalizace, musíme ji čelit tím, že budeme také hájet naše vlastní hodnoty. A je třeba využívat technologického pokroku pro dosahování našich cílů, prohlubování práv a zlepšování životní úrovně. Globalizace je zdrojem obav našich občanů. A proto je významné věnovat se těmto záležitostem a hledat řešení, eh, jak přistupovat k tomuto fenomenu. Eh, co se týče ekonomie, hospodářství, tak ta, tady globalizace má pozitivní dopad pro obyvatele v nejrůznějších zemích, protože lidé mohou jednat společně v digitálním světě a sdílejí a vyměňují si své zkušenosti v oblasti kultury, ale i jiné zkušenosti. Studenti mají kontakt se světem i online je možné se specializovat v tom, v čem jsou země nejlepší, aby mohly hrát eh, roli pionýra v určitém odvětví na globálním trhu a e, také e, nároky spotřebitelů se zvyšují co do kvality dodávek. A teď se podívejme na malé a středně velké podniky. 80 vývozu pochází z malých a středně velkých podniků a jedna miliarda e, vývozu podporuje mnoho tisíc pracovních míst. Ovšem eh, v evropských regionech eh, není eh, rozdělování stejné. Některé průmyslové regiony byly dotčeny transformací výroby. Požadavek po kvalifikované síle se vzrušuje, ale snižuje pracovní příležitosti pro nízkokvalifikované pracovní síly a e, propuštění pracovníci musí hledat novou práci, ale mají trošku potíže, zejména když tato práce vyžaduje získávání nových dovo, dovedností. E, tady e, dopad má globalizace takový, jakým způsobem je koncipována a vytvářena. A proto je třeba ubírat se správným směrem k globalizaci. My jsme se snažili, eh, zejména když hovoříme o obchodu založeném na společných pravidlech, zakotvit v dokumentech, jakou orientaci v globalizaci doporučujeme. E, stejně tak je třeba zaměřit se na transformaci vzdělávání, abychom poskytli mladým lidem odpovídající vzdělání, e, které bude odpovídat aktuálním potřebám. Nejprve tedy tady máme co dočinit s ekonomickým aspektem, protože je třeba zvýšit hospodářský růst a zlepšit přístup na globální trhy, což je zcela základní pro možnost vytváření důstojných pracovních příležitostí a pohodu na pracovišti ale je důležitá také interní dimenze, když se podíváme na naše společnosti a občany. Potřebujeme další investice do vzdělávání a e, učňovského vzdělávání a získávání nových kvalifikací, nabízení tedy nových kvalifikací, protože vyšší vzdělání, e, větší dovednosti umožní také lepší rozdělování na hospodařeného majetku v celé společnosti. E, Máme tady signifikantní rozdíly ve kvalitě vzdělávání, zejména v kvalitě vzdělávání učitelů. Eh, nemůžeme očekávat trvale udržitelnou a spravedlivou společnost, nebudeme-li mít eh, eh, příslušným způsobem kvalifikované učitele. A to mě vede k poskytování dovedností. Víte, že minulý rok jsme zahájili novou agendu pro dovednosti a vyzvali jsme národní vlády, lokální, regionální úrovně, sociální partnery, občanskou společnost, pracující občany, aby spolupracovali pro zlepšení získávání dovedností v Evropě a aby udržovali krok s rychle se měnícími podmínkami na trhu práce a s rychle se měnící společností. Tato agenda je zacílena na to, aby lidé měli příležitosti získávat tyto dovednosti a mohli, mm, bylo jim umožněno získávat je také v rámci těch rychlých změn, ke kterým dochází, aby se například mohli stát dobrými podnikateli anebo udržet si pracovní místo proto musí být občané také aktivní, aby, byl, aby se mohli dobře integrovat do společnosti. V rámci této agenda komise již předložila celou řadu návrhů, aby se například zlepšila relevantnost vzdělávání, učňovského vzdělávání a také možnost spolupracovat a vyměňovat si zkušenosti mezi jednotlivými institucemi. A teď se dostávám k pilíři sociálních práv Víte, že jsme k sociálnímu rozměru také zveřejnili dokument a přijali jsme tento pilíř sociálních práv založeném na hodnotě, že evropská integrace přináší sociální pokrok a užitek pro občany a že to je jedno z nej, jeden z největších výdobytků Evropské unie. Náš sociální model je úspěchem Evropa patří k nejrovnějším společnostem ve světě. V posledních deseti letech se snížil rozdíl mezi nezaměstnaností žen a mužů a e, směřujeme k vytváření dalších pracovních příležitostí a máme tady nejvyšší počet eh, vytvoření nových pracovních míst eh, než kdykoliv v minulosti. Ale máme tady celou řadu výzev jako je digitalizace světa a stárnutí obyvatelstva. A proto je třeba usilovat o trvalou udržitelnost sociálního pilíře, protože jinak bychom zvýšili eh, rozdíly. Sociální pilíř může být kompasem pro zlepšování zaměstnanosti v Evropě a eh, může přispět k tomu pozitivnímu dopadu globalizace, lepší rozdělování eh, zisku, může sloužit také k lepší sociální ochraně a pomoci občanům nalézt důstojnou práci. Je třeba soustředit se také na investice do sociálního začlenování zranitelných skupin, včetně migrantů. Musíme posílit sociální soudržnost. Nyní je na členských státech, aby se postavili této výzvě a rozhodli, jakým způsobem toto zavedou do svých systémů sociální ochrany. Neměli bychom zapomenout, že politiky, eh, které eh, se snaží zlepšit životní úroveň všech, vyžadují investice. A to finance lze nalézt pouze v konkurenceschopné ekonomice. Proto je tak důležité, aby hospodářský růst a sociální pokrok šly ruku v ruce. Evropský semestr zůstane významným nástrojem pro uskutečňování těchto zásad v praxi budeme budovat již na silném sociálním kont- obsahu sociálního semestru, zaměstnanost mládeže a sociální rozměr, které byly významně posíleny. A teď mi dovolte, abych závěrem řekl několik slov o roli evropského semestru. E, letošní specifické poručení se soustředí na začlenování aby nedošlo k rozdělování naší společnosti a k rozdílům v konkurenceschopnosti. Je třeba vytvářet pracovní příležitosti díky kombinaci situace trhu práce a efektivity hospodářství. A investice jsou tady zcela zásadní a tudíž eh, vytvářet důstojné pracovní, důstojné pracovní příležitosti zůstává prioritou do příštích let. Také technologický pokrok může znamenat reformy, které zlepší kvalitní pří, eh, přístup ke kvalitnímu vzdělávání, školení a učňovskému vzdělávání, jakož i celoživotnímu vzdělávání a tudíž budou jednotlivá odvětví moci eh, využívat eh, kvalitní aktuálním potřebám trhu přizpůsobené zaměstnance. Máme tady také tlaky na systémy sociální ochrany, proto se snažíme o kombinaci eh, politik pracovního trhu a sociálních zabezpečení, aby eh, na trhu práce eh, mohli zaměstnanci být rovněž zabezpečeni. Je třeba také zlepšit minimální příjem a dávky v nezaměstnanosti. E, je třeba zaobírat se nerovností a, a také e, spravedlivým rovným přístupem ke vzdělávání a školení. V roce 2500 byl, pardon, 2015 byl završen problém jednotlivých, eh, byl završen proces harmonizace politik jednotlivých členských států a nyní se snažíme o to, jakým způsobem tento systém můžeme ještě vylepšit, aby byl efektivnější pro příjemce různých druhů dávek v souladu se specifickými doporučeními, které komise poskytla jednotlivým členským státům. Současný systém je charakterizován nejrůznějšími komplikovanými propojeními, ale také velikými rozdíly v, platy, zejména, v platech, zejména pro určité skupiny. Je třeba pochopit dopad takového schématu a jeho vliv na chování eh, lidí v případě nezaměstnanosti. Důležitá je také pracovní mobilita. A nyní záleží na členských státech, jakým způsobem se chopí této výzvy. Eh, v digitálním a globalizovaném světě musíme mít kompetitivní ekonomiky se silnými společnostmi a eh, schopnými občany. Děkuji. <coughs> Thank you for that introduction. Děkuji za úvod. Máme tady několik koordinátorů. Začnu tedy těmi, kteří jsou přítomní. Každý z vás budete mít dispozici pár minutek. Začneme panem Beckerem a pak pan Kalve Šambon. Very much, Mrs. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Vítám také eh, občany kteří eh, sledují eh, naše setkání s panem místopředsedou komise Katajninem přes eh, web streaming. Děkuji, pane místopředsedo, za jasné vyjádření vašeho přesvědčení ve vytvoření nové 27. v EU. Zejména v tomto sociálně-politickém prostředí je to velmi jasné vyjádření. A my sem řadíme také sociální Evropu jakožto naše strana EPP. Máme tady určitou zálohu vůči eh, subsidiaritě členských států a takto my chápeme spoustu oblastí sociální politiky, která před nás v budoucnosti postaví určitě výzvy. Také eh, bych se chtěla zaměřit na eh, globalizaci. Evropa si musí zachovat svou konkurenceschopnost na jedné straně a na druhé straně, jak vy sám jste zmínil, také jasnou vůči roli jakožto sociální unie to je to, o co usilujeme. Potom vzdělávání, kvalifikace pro vyšší standardy, dovednosti, zaměstnatelnost, to všechno je klíčové pro to, abychom eh, dosáhli maximální zaměstnatelnost eh, občanů, zejména to platí pro mladé lidi. A také se hovořilo o vzdělávání a školení učitelů, což je určitě zásadní pro budoucí rozvoj. Dovolte mi položit tři otázky, doufám, že se mi podaří být stručný. Máme tady zprávu Evropského účetního dvora ke zárukám pro mladé a zjištění účetního dvora ukázalo, že eh, tam jsou některé nepříliš ambiciozní výsledky a já příčiny jasně vidím v nepříliš ambiciozních vládách členských států. To je podle mě naprosto zjevné. Jde o dobrý produkt EU, ale členské státy někdy neodvádějí svou práci. Přemýšlí Evropská komise nejenom o tom, jak zajistit financování pro boj s nezaměstnaností mladých, ale také, abychom zlepšili fungování té iniciativy eh, pro zaměstnanost mladých. Jinak řečeno, zvažujete nějaký eh, způsob eh, pobídkových nástrojů, které by vytvářely větší tlak na vlády členských států. Potom druhá otázka se týká skutečnosti, že se mění způsob a charakter práce, máme zde digitální prostředí, které se mění. Není to věc budoucnosti, ale je to současnost, je to realita každodenního života, které se musíme přizpůsobit ve všech našich politických cílech a opatřeních. Co můžeme v tomto ohledu očekávat od komise? S ohledem na současný vývoj, tak abychom mu správně řešili na eh, evropské úrovni. Máte nějaké konkrétní představy a jaká je vaše časová představa? Jak je to s digitalizací a trhem práce a samozřejmě s tou sociální e, sférou také. A potom za třetí Evropský pilíř sociálních práv, to je obrovský, je důležitý projekt EU. Eh, e obsahuje 20 zásad, zároveň je také jeden legislativní návrh o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem. A mě by zajímalo, jak je to s právním statusem, kterého může pilíř dosáhnout a jaký právní status má, co můžeme od něho očekávat, jaký je záměr, status co můžeme očekávat? Máte konkrétní představu? A na závěr bych chtěl vyjádřit uspokojení nad eh, kvalitou spolupráce s paní komisařkou Tyson. To by mělo zaznít jasně. Thank you. Evelyn Regner is replacing Steindruck. The floor is yours. Eh, místo paní Steinru, tedy kolegyně. Děkuji, děkuji pane komisaři, pane místo předsedo, děkuji vám za vaše velice uváženou reflexi, kterou jsme od vás vysleli. Potřebujeme politickou moc, můžete na nás spolehat. To se mi velice líbí. Uvnitř Evropské unie je tomu tak, že ty země, prošli, nebo či vypořádali se s krizí nejlépe a také jsou hospodářsky nejúspěšnější ty země, které mají obzvláště silný sociální stát. Tedy není zde nějaký rozpor, naopak to jedna je podmínkou, e, to jedno je podmínkou toho druhého. Flexibilita je bezpečnost. Máme koncepci vnitřního trhu, která ovšem by nás měla přimět k zamyšlení. Máme čtyři svobody, které jsou nesmírně důležité, ale zároveň v celé důležitých oblastech, jako je pracovní právo, právo sociální zabezpečení, daňové právo, to jsou pouze některé případy, příklady, týká se to dalších oblastí. Máme tam stále ještě roztříštěné národní systémy, což nám situaci nezlehčuje. A proto je právě nyní v Evropě, kdy nerovnosti bohužel se nezmenšují, ale naopak se zvětšují tuto dobu je naprosto na místě, aby komise jednala. Takže prosím, think big, myšlete ve velkém, když jde o sociální pilíř. A z toho vyplývá také má otázka, má otázky, které vám chci položit. Vy jste uvedl, o ženách a o rozdílech mezi muži, hovořil jste o rozdílech mezi muži a ženami, říkal jste, že se zmenšují. Nebuďte příliš skromní, my to nechceme srovnávat s rokem 1960. My žijeme v roce 2017 a netrpělivost je na místě. Evropská unie odvedla vynikající věci a v tom, kdy se snažila změnit rozdíly mezi muži a ženami. A tady máme i skutečně je třeba si vědomit, že musíme ještě předložit další právní předpisy, například eh, diskriminační eh, směrnice, která tak nějak víceméně byla odložena k ledu. Dále, eh, dobré pracovní podmínky, to je také důležité téma. Očekáváme právní rámec stále ještě si všímáme, že nám lidé odcházejí, nám tak nějak odplývají. A tady je důležitý eh, úkolem komise, aby se více snažila, aby něco udělala. Jednak proto, aby se bojovalo proti chudobě, pomocí strategie proti chudobě, dále, abychom měli záruku pro děti a aby i, správně hlediska eh, podnikla odpovídající kroky. A je nutno se věnovat eh, pracovním podmínkám, které jsou důstojné člověka. To je zásadní věc je to takové jádro, pracovní a sociální právo a tady musíme mít skutečně v ruce něco konkrétního. Nemůže to být nějaká poznámka pod čarou v evropské legislativě. Musí to skutečně odrážet a změnit situaci lidí. Další má otázka, kterou bych vám ráda položila, jak to vypadá se sociálním zabezpečením. Momentálně to vidíme v rámci toho návrhu směrnice o při vysílání, to karta služeb a pak to 883. Tady vidíme, jak to vše spolu souvisí a je nutné, aby na evropské úrovni existovalo něco jako karta sociálního zabezpečení. Jsou to úvahy, samozřejmě je to opět takové to myšlení ve velkém. Víme, že systémy sociálního zabezpečí čení jsou národním tématem, ale tady je skutečně důležité, aby se v tom komise angažovala právě v souvislosti i s digitální agentou. Proč bychom například nemohli přijít s nápadem, že budeme mít nějakou elektronickou evropskou digitální kartu sociálního zabezpečení a každý, kdo bude někde zaměstnán v Evropské unii, tak je ověřitelný, dohledatelný, pomocí eh, pomocí jednoho kliknutí na počítači je prostě dohledatelné, zda je odpovídajícím způsobem sociálně zabezpečen, což by také zlehčilo práci inspektorátu práce. Takže má konkrétní otázka. Plánujete něco v tomto smyslu? Vy jste tady nadnesl takové krásné tituly, nadpisy, ale není právě jak konce legislativního období je důležité, aby návrhy, které jsou zranitelné, eh, které poskytují přidanou hodnotu právě občanů, byly skutečně předloženy. Děkuji. Děkuji, pan Karvě Šampo. Buenos días y muchas gracias, señora presidenta. Krásný dobrý den. Paní předsedkyně, dobrý den, pane místo předsedo komise. Já bych se rád vyjadřil k několika vašim myšlenkám pojďme na to. Co se týče naší první priority, což je odstranění nezaměstnanosti mládeže. Někdo si stěžoval, když jsme to nastavili jako prioritu, eh, abychom prostě eh, nepřinášeli nové věci. Eh, pardon, někdo říkal, že přece musíme také dělat jiné věci, ale není to možné, to je skutečně na naprosto vitální základní podmínka a zůstává to naší první prioritou. Protože upřímně řečeno, mladí dnes jsou budoucností Evropy, což je naprosto přirozený vývoj. A je třeba proto, abychom jim umožnili eh, důstojnou cestu. Ale máme tady dvě dočasné cesty. Jedna založená na vzdělávání, profesním vzděláváním a je třeba ještě zdvojnásobit snahy komise v tomto ohledu. Ale to bude dlouhodobé, nebo dejme tomu středně dobré, řešení, středně dobré řešení, ale doufám, že k tomu dospějeme. Ale teď nezaměstnanost mládeže se vrací, vrací a vrací, protože to souvisí s každodenním vylučováním eh, milionů mladých lidí v tomto okamžiku. A jsou-li vylučováni z této společnosti, bude to nezvratná skutečnost. A zejména se to týká jenom určitých regionů Evropy. A proto některé jiné regiony prostě mají pochyby o tom, eh, že to je skutečností v Evropě, ale je to skutečností. A abychom bojovali proti této exkluzi mladých lidí, potřebujeme řešení teď, bezprostředně teď, prostřednictvím hospodářských politik. Musíme být daleko stižádostivější v rámci evropského semestru, abychom vyžadovali investice investice, vysoké investice do světa zaměstnanosti, nejenom do vzdělávání, ale konkrétní, hmatatelné, fyzické investice a také zdaňování. Neříkám jenom fiskální politika, ale systém přerozdělování daní se specifickou orientací na vytváření pracovních příležitostí, investice do mládeže tam, kde jsou velké problémy. Druhý aspekt, abych to prošel rychle. Uh, vy jste hovořil o sociálním pilíře jako o velkém novém projektu Evropy. No, vítáme ho. Myslíme si, že Evropský parlament dodal základ pro to, aby se mohl rozvíjet, ale je to také sociální pilíř, který je středně dobou záležitostí. Není to pro potírání eh, dynamiky nerovností, protože to má na starosti hospodářská politika. Ale sociální pilíř, eh, kromě tedy zajištění toho, že sociální pilíř v Evropě znamená, že každý občan má minimální důstojnost, je to vytvořit také minimální základ pro living playing field eh, proto tady máme, protože tady máme stále ještě velké rozdíly, eh, do toho máme rozdílné trhy práce, ale to všechno je možné vyřešit, dokud budeme, když budeme mít minimální sociální základ. To je to, co zabezpečí fungování Evropského sociálního pilíře. A když to spojíme s kontextem nerovnosti, co může udělat Evropa? Evropa může udělat dvě věci aby začlenila osoby, aby bojovala proti nerovnostem a aby zabezpečovala minimální práh práv. Za prvé, finanční evropská solidarita ať už se vymyslí jakoliv protože není možné ospravedlnit, když děláme společný fond pro obranu, jakože ho vítáme, fond pro banky, dobře, to je v pořádku, ale co pak nemáme žádné peníze, abychom zabezpečili minimální základ odměňování, no to není možné. A druhá věc, to se nebude líbit všem, ale mně se to líbí o tom hovořit, Zásada subsidiarity nemůže být nikdy výmluvou eh, pro eh, zvyšování nerovností. Uh, hovořte s členskými státy, hovořte s jejich právními službami. Evropa musí mít globální vizi v oblasti nerovnosti a skoncovat s nimi. Vy jste v angličtině řekl basic income. Já chci věřit, že jste hovořil o minimálním příjmu, protože jdeme kruček po kručku. Bude obtížné zabezpečit nějaký minimální důchod. E, ta myšlenka o základním důchodu pro celý svět, to je daleko komplikovanější a daleko dražší otázka, ale to je otázka budoucnosti. Ale na ale E, druhá věc je, že tady musí existovat v bezprostřední budoucnosti právo na minimální plat. Děkuji. Yes, Rina Ronjakari wants to have the floor. Mm, paní Rina Ronjakari, prosím, máte slovo. Oh, uh, øh, first of all, welcome til. Uh, tak fordi du kommer her og fortæller om, om planerne. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Já bych chtěla říct si něco o sociální plíři a také chci poděkovat panu komisaři, že je tady mezi námi. A mě by zajímala, jaká je vazba mezi sociálním plířem a evropským semestrem. Některé z požadavků, které zazněly v souvislosti s evropským eh, semestrem, zvýšily sociální nerovnosti a vedly k problémům, jako je chudoba dětí a zkomplikovaly ehm, hledání práce pro některé lidi. A jak je to teď se sociálním plířem? Jaká je tady vazba? To znamená, moje otázka zní, bude mít sociální pilíř přednost před eh, evropským semestrem, pokud mezi nimi bude spor. Vy jste říkal, že ty dva nástroje mají se doplňovat, mají fungovat ruku v ruce. Eh, to je určitě rozumná představa, ale může se stát, že tady bude eh, spor mezi evropským semestrem a sociální dimenzí. Hmm, co se potom bude dělat? Potom další otázka. Očekáváte ještě něco dalšího? Vy jste hovořili o jednom legislativním návrhu a mě by zajímalo, zda komise má v úmyslu nám předložit další návrhy v souvislosti se sociálním pilířem. A jak je to eh, s návrhy, které se týkají protokolu, kde se hovoří o tom, že pracovníci by měli mít prioritu před vnitřním trhem. Vím, že jde o um, starý požadavek evropských odborů, oni si přejí sociální protokol. A mě by zajímalo, jak se na to dívá komise. A závěrem o, mám ještě otázku k oběhové ekonomice nebo ekonomice sdílení a takovýmto platformám. Chtěli byste předložit návrh k právům pracovníků, pokud jde o e, takovou tu ekonomiku sdílení? Různí zaměstnanci hovoří o tom, že jste spíše zastáncem nezávislých osob a nikoliv zaměstnanců. Můžeme chránit práva zaměstnanců a může v této věci udělat něco komise? Mnohokrát, pane předsedo, vítám vám zde velice vážený pane místo předsedo, jsem velice ráda, že jste zde mezi námi a rád bych podotkla, že vaše úvodní slova Eh, myslím, nám vdechla jakousi budoucnost, do, eh, nebo naději do budoucnosti. V budoucnost Evropy, vaše eh, úvodní slova byla naprosto humanistická, vy jste se soustředil na lidi, na osoby, a to je velice důležité. Já věřím, že bychom neměli krizi identity Evropské unie, nebo že neprocházíme krizi identity, nebo bychom neprocházeli krizi identity Evropské eh, eh, unie, kdybychom právě se již dříve, většo, dříve věnovali občanům, sociálním službám, naslouchali občanům, eh, zprostředkovali občanům, že Evropa je s nimi, že Evropa se o ně stará, že Evropa je vlastně souhrnem všech občanů, jakýmsi soubory. A já bych ráda položil otázku. My velice na různých úrovních pracujeme velmi detailně v tomto výboru a také transverzálně skutečně se snažíme, bojíme o to, abychom měli vyváženost mezi sociální a ekonomickou dimenzí evropských politik, ale měli bychom pochopit a všimnout si, že většina těchto evropských politik vůbec jako nedostane k občanovi. Nedostane se ta, a když se dostane, tak mnohokrát eh, prostě občan o tom ani neví. A to samozřejmě není exkluzivní odpovědnost Evropské komise. To je také v rukou a v odpovědnosti často a především vlád členských států jak to řekl Durao Barroso, máme takovou tendenci nacionalizovat veškeré ty cnosti Evropské unie a zároveň tendenci europeizovat veškeré problémy EU. Tedy vše, co se povedlo dobrého, to je v odpovědnosti vlád členských států. A vše, co je problematické, za to nese odpovědnost Evropská unie. Dobře víte, že to tak chodí. A my tady máme odpovědnost, eh, kterou neseme v tom smyslu, že toto musíme změnit. Musíme informovat občany, že veškeré ty politiky, které máme a zavádíme, a které se vlastně obrací vůči nim, jsou dělané pro ně. Že Evropská unie je s nimi, že je podporuje. Mám tím na mysli například fondy SZP. Zemědělci prostě musí pochopit, že kdo je e, podporuje, že ta podpora, to není podpora jejich národních vlád, ale je to podpora, kterou jim poskytuje člen, poskytují členské státy Evropské unie a také to je také podpora v nezaměstnanosti, podpora mladým lidem. Mladí lidé, pokud jsou někde na stáži, tak musí pochopit, že tato podpora eh, pochází od Evropské unie, že jim pomáhá EU, ne národní stát. A nemůžeme, mm, eh, nemůžeme prostě eh, si říct, ne, ne, ne, o to se mají starat členské státy, aby svým vlastním občanům, jak se vysvětlili, v čem je EU dobrá. Ne, to je naše odpovědnost. Když to dáme do rukou členských států, tak vše budou mít prostě snahu si znárodňovat ty úspěchy úspěchy a europeizovat ty neúspěchy. To je třeba si uvědomit. A my nemůžeme si dovolit, aby ten Brusel byl i nadále to abstraktní entitou, o které nikdo vůbec neví, co to je a co nikdo to nechápe. Ne, musíme informovat. Musíme informovat naše občany. Musíme vytvořit nějakou vnitřní Evropu. Myšleme na ní, to je taková ta opuštěná, zapomenutá Evropa. Jistě eh, děkuji vám, že jste slova solidarity, kterou jste vyjádřil vůči Portugalcům, kteří prošli tou strašlivou tragédii těch požárů, kde několik desítek Portugalců ztratili své životy a stovky eh, stovky byly zraněni, stovky lidí. Já vám děkuji ještě mnohokrát za slova útěchy a solidarity, ale nikdy nezapomínejte, že Evropa pro osoby, které žijí v těch odlehlejších oblastech, někde to uvnitř země, že prostě musí se, Evropa se musí o tyto lidi starat. Musíme zajistit, aby naše politiky ve všech těch nejrůznějších oblastech se obracely právě k těmto osobám, které jsou tak nějak ponechány stranou a je důležité, aby národní vlády, když připravují své operační programy, vždy i mysleli na to, že tam musí určité částky dát k dispozici těm venkovským zónám. V případě Portugalska jsou to zejména zóny, které jsou uvnitř země, ne tedy na pobřeží, či odlehlé zóny. To je třeba vždy zohledňovat, když hovoříme o politice soudržnosti. A proto já velice silně apeluji v tom smyslu, abychom během příštího víceletého finančního rámce, až budeme připravovat také evropský semestr, vždy měli na mysli, že nemůžeme mít Evropu občanů, pokud nebudeme mít politiky, které prostě se budou starat o potřeby občanů, které budou vyvinuty pro ně a které vždy budou podporovat eh, kohezi uvnitř Evropské unie. Děkuji. Nyní Javier López. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Nejprve bych chtěl poděkovat panu místopředsedovi komise za jeho vize a naprosto je sdílím. Evropa je velkou příležitostí po tom tvrdém roce v, minulým, v minulém roce. Má Evropa šanci se znovu zorganizovat nejenom příležitost, ale také enormní odpovědnost v mezinárodním kontextu. Některé ideje, které chceme reprezentovat ve světě, od obrany multilateralismu, z obrany sociálního aspektu trhu, a e, využívat pozitivní dopad globalizace. Buď to budeme hájit my, e, nebo nikdo. Proto říkám příležitost, ale odpovědnost. A Otázka je, jak jste výborně řekl, co chtějí Evropané. Já tady pokorně se domnívám, že občané potřebují efektivnější Evropu, protože bohužel v posledních letech jsme nebyli dostatečným způsobem efektivní, protože v historickém ohledu byla Evropa velmi efektivní. Nebyli jsme efektivní v hospodářské oblasti s velmi silnými dysfunkcemi v rámci jednotné měny, ale nejenom tam až do těch krizí, kterými, kterými jsme prošli. Občané dále chtějí spravedlivější Evropu. Spravedlivější, protože vidíme, že nerovnost poté způsobuje korozi institucionální stability. A tady je třeba vyrovnat se taky s obavami, s tím, co se děje v mnoha částech západního světa, že a sice reagovat na tyto obavy, na tento strach a také reagovat na ty obavy z globalizace, o kterých jste se zmínil. A to lze udělat na základě interních mechanismů a na základě přípravy našich občanů i proto, aby oni mohli spolupůsobit na vlivnější, silnější Evropu doma, ale i venku. Naše politická skupina má eh, různé myšlenky Eh, které rozvíjel v posledních měsících. Za prvé, eh, komise eh, se relevantně zaobírá tím, co já bych nazval seznam dobrými záměry. A znamená to opravdové, ale vynucování reakce z členských států, domnívám se, protože sociální pilíř může podpořit silné legislativní nástroje, protože dosud ta legislativa v sociální oblasti není tak velká ehm, a sice směrnice o důstojných podmínkách práce. Víte, že to je téma, které naše politická skupina hájí, protože trh práce e, také způsobuje část obav, které mají evropští občané. Za druhé, záruka pro mládež, to je ta iniciativa, která vzešla z tohoto parlamentu, stala se projektem komise eh, a víme, eh, že se chceme zaměřit na odstraňování těch sociálních rizik, kterým mládež dnes čelí. Za třetí, jakým způsobem vybavíme evropský semestr, zejména to, to jádro tohoto semestru makroekonomické veliké zohlednění, které má veliké šance ve zlepšení a v jeho prosazování a jak ho budeme utvářet eh, začleněním těch sociálních aspektů. Jak nalézt rovnováhu v té nejtvrdší části. A za čtvrté, a o tom jste také hovořil, jak eh, čelit problémům sociálního vyloučení chudoby. Je celá řada dobrých nápadů, myšlenek, o kterých jsme diskutovali v posledních měsících. Minimální důchod, možnost vytvařit eh, eh, nějakou banku pro vyplácení dávek v nezaměstnanosti v Evropě. My víme, že komise sama nemůže odstranit nerovnost v Evropě. Jsou tady dobré návrhy. Otázka je, jak v rámci těch dvou letech, které nám zbývají, budeme schopni opravdu zahájit některé z těchto dobrých záměrů, které máme na stole, protože nestane si to ukáže, bude s námi, budou to s námi zúčtovávat v příštím období. Mám tady ještě dva další zájemce. Vyslechnete si je, pane komisaři. Dobře, potom mm, paní Kuňová. Já bych vám chtěla poděkovat, eh, pane eh, místo předsedo komise, za to, že jste dnes mezi nás zavítal eh, za účelem diskuze. A my se snažíme pochopit, jaká bude vaše budoucí agenda, jak budou vypadat vaše budoucí návrhy. Vy jste hovořil, že pro vás je zaměstnanost velmi důležitá, takže bych vás chtěla informovat o iniciativě, eh, kteří, kterou eh, spustili mm, ministři sociálních záležitostí na úrovni rady. Máme eh, řeckého ministra, který spolu s dalšími jeho kolegy podpořil návrh, podle kterého výdaje, jež jsou určeny pro různé režimy zaměstnanosti, mohou být financovány buď ze sociálních fondů nebo nějakých jiných fondů a měly by být vyloučeny z výpočtu deficitu podle pravidel balíčku stability, paktu pro stabilitu. To by mohlo podpořit zaměstnanost, který, eh, která trpí eh, úspornými opatřeními a mohlo by to nabídnout také takovou záchranou síť eh, pro eh, lidi, aby se mohli dostat z chudoby. A mě by zajímalo, zase někdy přemýšleli o tom, eh, co bychom mohli udělat my, jak bychom mohli uspořádat Evropu takovým způsobem, aby nám to umožnilo ehm, mm, vlastně vypustit tzv. prostředníky ze hry. Aby nedocházelo k obcházení a Takový ti prostředníci na trhu práce poškozují společnost. Je to nevýhodné pro chudobu, vytváří to sociální nespravedlnost a nerovnosti a představuje to velký problém. A je to něco, co můžeme sledovat všude v Evropě. Já si myslím, že potřebujeme přímou zaměstnanost mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. Nepotřebujeme tady žádné prostředníky. Podpoříte vy konkrétně, vy osobně eh, a také komise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 Moje úvodní vyjádření je takové, že váš projev byl velmi milý, příjemný. To, co jste říkal, znělo výborně, pane místo předsedo komise. Hovořil jste o vnějších a vnitřních výzvách, o tom, že by nás to mělo spojit, že bychom měli být díky tomu silnější a hodnoty by měly být důležitější než zájmy. A Evropa z té fáze krize teď přechází k budování budoucnosti. Nicméně ta krásná slova se neodráží vždy každodenní praxi a v každodenních činech. Chybí nám dostatečná podpora takovýchto slov. Není to doprovázeno dostatečnými činy, takže možná, že z mé strany to je možná čistě retorická otázka, ale přece jenom vám ji položím, pane komisaři. Ty vnější výzvy skutečně podle vás eh, sjednocují Evropu ty povinné kvóty na eh, přemístění, relokaci nebo směrnice o dopravě, která eh, zničí naše, naše mm, dopravní skupiny v Evropě. My teď patříme k těm nejhorším. A teď to, co nám evropské elity dávají, povede to podle vás skutečně k posílení? Nebo když se podíváme na energetický balíček nebo směrnice o hnojivech, to destabilizuje naše zemědělství, naše odvětví. Nebo podívejme se na společnou zemědělskou politiku. Stále zde panují nerovnosti v oblasti přímých dotací, zejména u nižších dotací eh, pro eh, zemědělce ve východní Evropě nebo Nord Stream. Skutečně si myslíte, že toto všechno, tyto vnější výzvy nás sjednocují? Nebo je tomu spíše naopak? nevytváří naopak základ pro uh, rozdíly. My jsme chtěli být jednotní v rozmanitosti, to bylo naše pravidlo, nicméně to nevidíme v praxi. Za druhé, hovoříte o sociálním pilíři. A je třeba vždy pamatovat na to, že eh, podle zásady subsidiarity je na členských státech, aby zodpovídali za oblast zaměstnanosti a sociálních politik. To znamená, ano, Evropská komise, EU mohou podporovat lidský kapitál, mohou podporovat zaměstnance, legislativu, která se týká trhu práce, to je určitě potřebujeme pro posílení konkurenceschopnosti evropské ekonomiky Nicméně, pokud budeme zasahovat příliš, tak to může být kontraproduktivní. A proto bych chtěl zdůraznit, že takováto opatření musí být opravdu vyvážená. Evropská integrace prostřednictvím sociálního pokroku, jak jste to velmi hezky formuloval, tak tomu říkám určitě ano, ale musí jít opravdu o vyvážený přístup. A potom ještě závěrem téma globalizace. Globalizace samozřejmě přináší E, přínosy, benefity, ale také sebou nese určité hrozby a výzvy. A upřímně řečeno, v dnešní době globalizace jsme často svědky, že někteří na tom vydělávají, ale někteří na tom opravdu tratí a čelí e, diktátu podniků, diktátu biznesu. Někteří říkají, že EU je společností Charlesa Darwina. Není tedy mezi námi skutečná rovnost, ale přežijí pouze ti nejsilnější. Takže ta krásná slova by měla být provázena také krásnými a efektivními činy, které by skutečně Evropu sjednotily a integrovaly a které by neumožnily vznik dvourychlostní Evropy. Děkuji, pane Haci. Nyní dám slovo panu místopředsedovi. Zazněla spousta otázek, ale určitě na ně odpovíte Thank you very much, Madam Chair. Hmm. Uh, I try to pull together... Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Hmm, eh, obávám se, že vám teď nemohl poskytnout detailní odpovědi na všechny vaše otázky, ale možná, že moje kolegyně Marian Tysen by vám mohla lépe odpovědět na určité otázky. Nicméně já se o to pokusím. Eh, začnu globalizací. vnímání ve některých zemích, ne ve všech, ale jenom v některých, že globalizace vytváří výherce a ty, kteří prohrávají, takzvané lůzry. Ale to není pravda. Vezměme si příklad země, ze které pochází paní předsedkyně. Švédsko, což je Eh, skutečně země, která je na žebříčku těch prvních tří zemí týkající se životní úrovně. Důvodem, a proč vytvořili Švédové tak dobře fungující sociální stát, je, že získali peníze ze zahraničí. Švédsko je vynikajícím příkladem, kde externí konkurenceschopnost a sociální integrace a e, e, zlepšení sociální úrovně je vlastně zabalena do jednoho balíčku. Protože kdyby to bylo od sebe odděleno, tak by Švédsko nemohlo být externě konkurenceschopné, kdyby se soustředilo pouze na sociální integritu a jeho společnosti by nemohly mít úspěch v zahraničí. Ale to je zase podmínka pro přinášení peněz domů pro sociální oblast. Tento příklad pro mě je jasným důkazem toho, že globalizace nerozděluje národy. Všechno záleží na tom, jakým způsobem členské státy využívají příjmy, které mohou získat z globalizace. Švédsko je naprosto otevřené globální ekonomice, a zároveň jedním z nejlépe fungujících sociálních států. A je tady velice silná korelace a propojení mezi oběma těmito faktory. Proto já doufám, že politici se soustředí na skutečné věci místo toho, aby hovořili špatně nebo špatně kvalifikovali o otvírání se a obávali se ho. E, I když je samozřejmě pravda, že v globální konkurenceschopnosti jsou faktory, které mohou způsobit zánik určitých společností, které nejsou schopny přežít na trhu. Ale tady je třeba uvědomit si, zda budeme investovat do současné produkce nebo do budoucnosti. E, je to tady konstantní soutěž Role sociálního státu je posílit usmiřování a část, součástí této koncepce je zabezpečit, že se lidé mohou přizpůsobovat a mohou být tvořiví a mohou sami utvářet společnost a nejenom přijímat, co přichází z externího světa. Čili pohnout se od stagnující společnosti se musíme pohnout směrem k dynamické společnosti, která bude schopna se přizpůsobovat a utvářet svou vlastní budoucnost. Zda jsme jednotní, či nikoliv. No, Samozřejmě, že tu jsou rozdíly mezi jednotlivými členskými státy i politickými stranami, ale přece jenom si stále myslím, že teď jsme jednotnější než předtím. Jsou tady takové záležitosti jako kvóty uprchlické. Důvod, proč komise navrhuje, je založeno na hodnotách. My se chceme starat o lidské bytosti, o lidské životy a domníváme se, že je spravedlivé, sdílet tuto odpovědnost, která je založena na hodnotách. E, rovněž základní práva jsou zcela zásadní. Bohužel jsme vstoupili do období, kdy alespoň já osobně jsem nevěřil tomu, že by Evropa mohla někdy ustoupit ze svých hodnot tam, kde začíná být spochybňovat právní stát a základní svobody. A já skutečně tomuto nerozumím že jsme se odstli eh, zpět v této záležitosti. To je zcela zásadní záležitost. Musíme se na to podívat přímo a vyřešit to, protože nebudeme-li věřit eh, v právní stát, nebudeme mít nic. Evropská unie je unie založená na vládnutí práva. I když někdo může říci, že existují různé interpretace eh, těchto pravidel, není to žádná velká vina. Máme Benátskou komisi například vydávající doporučení jednotlivým zemím pro vytváření jejich systému v souladu s vládou práva. Teď eh, záruka mládeže pro mládež, nezaměstnanost mládeže, záležitosti vzdělávání a získávání dovedností pravdou je, že garance pro mládež fungovala dobře v určitých případech a ne tak dobře v jiných případech. Co komise dělá, kromě uvolňování relokace zdrojů? Eh, my jsme už se spolupracovali s členskými státy, abychom jim pomohli implementovat pravidla a poučit se od ostatních, eh, jakým, jaké osvědčené postupy fungovaly u nich v rámci záruky pro mládež a v rámci řešení otázek nezaměstnanosti mládeže. Ehm, slyšíme i kritické hlasy, snažíme se naslouchat všem proto, abychom na základě nazbíraných zkušeností pomohli jednotlivým státům. V některých zemích to funguje dobře. Španělští kolegové to vědí lépe než já. Iniciativa záruky pro mládež eh, při, vedla k určitým reformám, změnám v oblasti zaměstnanosti ve Španělsku, což pomohlo mladým lidem mít užitek z těchto nových politik pracovního trhu. Pravděpodobně ne dostatečně, ale přece jenom k určitým strukturálním změnám došlo právě v rámci této iniciativy Záruka pro mládež. Kvalita je samozřejmě důležitější než peněžitá částka, finanční částka. Hodně záleží na vůli členských státech vytvářet odpovídající strukturu v oblasti sociální politiky a v oblasti těchto iniciativ zaměstnanosti mládeže. A je tu řada dobrých příkladů. A to mě vede ke, k otázce vzdělávání. Možná, že už jste to ode mě slyšeli několikrát. Kdybych, by byl, kdybych byl diktátorem Evropy, první věc, kterou bych učinil, by bylo zreformoval bych vzdělávací systémy v členských státech takovým způsobem, aby fungovaly jako ten nejlepší v Evropě. Protože to je klíčem pro všechno. Je to důležité pro, pro řešení otázek nezaměstnanosti mládeže, ale také s aspektu či z úhlu pohledu sociální spravedlnosti. A tím se dostávám k tomu, co řekla paní Ribeiro. Máme odvětvově specifické politiky, ale můžeme také zlepšit kvalitu života ve venkovských oblastech, eh, když budou adekvátní horizontální programy, například kvalita vzdělávání. Máme země a regiony, kde kvalita vzdělávání je horší ve venkovských oblastech než v městských oblastech, ale není proto žádný důvod, protože máme stejné vzdělávání učitelů, stejný, stejné vzdělávání a tudí, tudíž tedy eh, tito učitelé bychom mohli předpokládat, mají stejné vzdělávání jako učitelé, mohli by poskytovat stejnou úroveň vzdělávání pro mladé lidi. A my jsme se zaobírali tím, že bychom neměli vytvářet jenom specifická doporučení pro jednotlivé země, ale utvářet takový obecný pohled na vzdělávání učitelů, protože všechny státy čelí relevantním potřebě změny. A pak tady máme dlouhodobé projekty pro změnu takových struktur. a, když se podíváme například na Estonsko a Portugalsko, to jsou dvě země, kterým se podařilo zlepšit kvalitu vzdělávání za relativně krátké období. Bylo to sice ve dvou letech. Když se podíváte na PISA studii, na studii z PISA Estonsko je na prvním místě. Portugalsko se velice zlepšilo a zlepšilo svou pozici v hodnocení já neříkám, že už není potřeba dělat nic, ale mm, chci tím ukázat, že lze dosáhnout úspěchu i za relativně krátké období, soustředíte se na řešení těch správných problémů. To je naprosto zásadní pro sociální spravedlnost, rovnost a konkurenceschopnost. This is even more important when we have to adapt ourselves to digital digital era. stejně tak je důležité mm, využívat možnosti digitálního věku. A teď sociální pilíř a evropský semestr. Tady je třeba řídit se stejnými zásadami sociální spravedlnosti, spravedlivého trhu práce a rovnosti. to se snažíme také hodnotit specificky podle jednotlivých zemí. Ne, tady neexistuje jedno univerzální řešení, protože naše struktury se tak liší. I ten sektor služeb, sektor trhu práce, zdaňování například je velmi rozdílné. Prak se, nebo politiky pracovního trhu, jejich uplatňování je také velmi rozdílné. A musíme tedy vytýčit si zásadní principy, eh, klíčové zásady, pardon, když, eh, se, když vytváříme evropský semestr. Pan Kares už řekl, že tady mohou být situace, kdy se sociální pilíř dostane do konfliktu s evropským semestrem. Vždycky dochází k takovým určitým kolizím, kdy musíte vyhodnocovat jaká e, pro země, jednotlivé země specifická doporučení jsou relevantnější a která nikoliv. Ale není to záležitost černobílá. E, tady bych rád uvedl opět příklad Portugalsko, které, jak všichni víte, bylo v obtížné situaci. Na druhé straně bylo schopno provést reformu vzdělávání, která přináší nyní plody. Tenkrát jsme neuvažovali o sociální struktuře, ale například chcete-li se soustředit zároveň na konkurenceschopnost a sociální začlenování a na kvalitu sociálních služeb, a proto je významné vzdělání a je to také součást toho, této oblasti vzdělávání. Nemusí se to dostat do konfliktu s poměrně přísným fiskálním kurzem, eh, kterému Portugalsko v současné době čelí. Právní stát jako pilíř vytváří soubor zásad, které mohou být uváděny do konkrétních do reality a uskutečňovány postupně v rámci evropského semestru. Objevové hospodářství, tady nevidím žádný velký problém v objevovém hospodářství. Protože všichni by měli aplikovat stejná pracovní práva jako vždy. Ve sdílené ekonomice se věci mohou um, lišit. My jsme zveřejnili před rokem dokument ke sdílenému hospodářství či sdílené ekonomice, kde jsme se snažili také vytýčit tu hranici mezi zaměstnanci a podnikateli. Tam jsme se zaobírali například problematikou Uberu, sdílených platform kde eh, v tom výboru taky nevíme, jestli je někdo podnikatel nebo zaměstnanec eh, versus Google. Čili nemůžeme tady stavět proti sobě sdílenou ekonomii a pracovní právo, či, protože to jsou dvě rozdílné věci. Minimální mzda. To je komplikovaná záležitost, zapeklitá věc, protože budeme-li mít minimální příjem, budeme sociální služby eh, muset eh, mm, propojit se sociálním zabezpečením a minimálním příjmem. A my, my nemáme moc jako komise zavést na evropské úrovni minimální mzdu, ale minimální mzda byla oslovena v rámci práce na evropském semestru. Identifikovali jsme tento rok deset zemí, kde se navýšila záležitost minimálního příjmu a navrhli jsme členských států, že by měli využívat této záležitosti pro eh, řešení strukturálního problému. To souvisí s sociálními službami, vyšším eh, systémem dávek, zatímco v jiných zemích je to odlišné. Komise se dívá. Komise hledí na minimální sociální příjem jako, na možno, jako nejprve na nástroj, jak identifikovat um, stav v jednotlivých členských státech. Eh, hledím na to, že nám ubíhá čas. Paní Kuneva hovořila o politice sociálních výdajů a zda toto by mělo být vyloučeno z paktu růstu a stability. Toto jsou uh, dlouhé diskuze o zlatém pravidlu. Původně se o tom diskutovalo v oblasti investic. Pak zdali tedy investiční výdaje by měly být vyňaty z, růst, z balíčku růstu a stability. Eh, před rokem či před dvěma lety se hovořili o tom, zda by měly být vyloučeny z toho balíčku vojenské výdaje. Můj osobní názor je, že veškeré výdaje by měly být v té veřejné kase, když jdete do schodku, ehm, nezávisle na tom, co vyloučíte z paktu růstu a stability, se vám to projeví. Čili kdybychom vyloučili všechny sociální výdaje, to bylo 60 rozpočtu ve většině členských států. Takže by zbylo pouze 40 výdajů věnovaných na hospodářský růst. A tady vznikají otázky, co je relevantní pro započítávání. Evidentně součást takových výdajů by byly politiky zaměstnanosti. Co a co vzdělávání? Všechny eh, formy vzdělávání nebo jenom určitá část? Eh, schéma pro poskytování dávek v nezaměstnanosti nebo investice. Je to prostě nesmírně obtížné. Já se tomu bráním nejen proto, že by to bylo odborně a technicky tak obtížné, Protože když hovoříme o sociálních výzvách a problematice nezaměstnosti, musíme být schopni vytvářet veřejné eh, zdravé, veřejné financování. Um, maybe I have covered at least most of the Myslím si, že jsem pokryl většinu. Jo, ještě jeden bod. Musím se vrátit eh, k oblasti vzdělávání. Někdy je pěkné vidět, že i komisař může prosadit určité ideje a já jsem obzvláště spokojen s tím, eh, že jsem inicia, in, zavedl iniciativu pro určitou ideu, a sice v rámci sdělení, které komise zveřejnila k oblasti vzdělávání. A sice vytvořit takovou pra- pracovní skupinu zemí, které se sna- usilují o reformu vzdělávacích systémů. Dejme tomu, že jeden stát by chtěl zlepšit kvalitu vzdělávání učitelů. OECD plus Ehm, jednotlivá oddělení komise by mohly poskytnout odbornou pomoc pro analýzu slabin a silných stránek a také vyslovit doporučení, co by se mělo udělat za využívání těch osvědčených postupů, které již v Evropské unii existují. A to je nyní součástí našich nástrojů. Takže Pakliže to považujete za přiměřené, za příhodné, prosím informujte vaše vlády, že tady e, toto, tyto nástroje existují, které jim mohou být ku pomoci, chtějí zlepšit své vzdělávání, ať už vzdělávání učitelů nebo učňovské vzdělávání nebo jakoukoliv jinou formu. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně, a přeji vám všem krásný nejdelší den v roce in your introduction, we will have to create a new EU27. Vy jste řekl, že musíme vytvořit novou 27. v EU a že nemůžeme postupovat jako doposud po Brexitu, což je zajímavé východisko pro nás, kteří chceme vybudovat opravdu novou EU. Takže ještě jednou opravdu velké díky za to, že jste nám věnoval svůj čas a také, že jste nejenom nás podnítil k otázkám, ale také jste nám poskytl spoustu odpovědí.